Morning everybody. Dobré jitro přeji všem. Ja, guten Morgen. Dobré jitro, dámy a pánové. Srdečně vás vítám na dnešní schůzi výboru pro kontrolovou, rozpočtovou kontrolu. Pořadu, pořad jednání již jste obdrželi a nikdo nemá žádné připomínky a my jsme sestavili program jednání tak, aby eh, mohli ostatní kolegové také odejít například na jiné výbory pro hlasování a právě proto hodláme začít s naším hlasováním. Proto nyní konstatuji, že jste pořad jednání přijali a nyní se dostávám k bodu číslo dvě. A nyní vám chci sdělit jazykový režim a my jsme rádi, když jsme tlumočeni a také dnes je naše schůze přenášena po internetu. A dnes budeme také elektronicky hlasovat a právě proto vás žádám, abyste si připravili své elektronické hlasovací kartičky. Pan kolega Gajer, prosím. Moje kartička je teprve na cestě, tak proto vás žádám, abych směl v následujících minutkách ještě hlasovat rukou. Možná, že to nebude zapotřebí. protože předtím máme ještě několik bodů. Chci mezi námi také přivítat pana kolegu Taberna a také mu blahopřeji k jeho jmenování auditorem na účetním dvoře a máme z toho opravdu velkou radost. Já. Dann darf ich fragen, ob sonst... Pak se chci ještě také zeptat, zdali máte všichni hlasovací kartičky. Takže doporučuji, abychom si nyní udělali zkoušku, test. Udělali jsme si test hlasování. Jak to vypadá? Takže je hlasování otevřeno, ano, můžeme nyní hlasovat, můžeme tedy udělat hlasovací zkoušku, hlasovat na zkoušku. Uh, ein uh, EVP-Abgeordneter ist jetzt zu viel. Je, máme tady jednoho poslance EPP navíc, takže ukončíme hlasování. Takže je, hlasování je ukončeno. Podle našeho přehledu je tady jeden poslanec EPP navíc. Je to možné? Takže to přeskoušíme ještě jednou, takže test číslo dvě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Teď je to v pořádku. Tak, než přejdeme k hlasování, chci ještě poznamenat, že dnes budeme hlasovat o důležitém stanovisku. Nejsme hlavním výborem. Hlavní výbor je právní výbor Evropského parlamentu a s námi se skontaktovalo hodně institucí a také nás upozornili na důležitost tohoto tématu. A já chci na začátku říci k tomuto tématu dvě věci. Já se domnívám, že všichni jsme toho názoru, že je absolutně důležité, aby Evropská komise a také všechny ostatní evropské instituce a také na samozřejmě parlament a zpráva administrativa parlamentu disponovali i v budoucnosti skvělými zaměstnanci, kteří budou angažovaní a kvalifikovaní a budou s námi spolupracovat na tvorbě legislativy a právě proto potřebujeme dobrý, kvalitní služební řád úředníků. A já se domnívám, že toto nám leží na srdci všem. A druhý a věc, kterou musíme mít na zřeteli, jsou veřejné finance. Veřejné finance eh, poplat, daňových poplatníků se zde vydávají a zde musíme také vidět nesnadnou situaci v jednotlivých členských státech, eh, protože některé členské státy musí drasticky šetřit. A my také žádáme E, tyto státy, aby paktem stability opravdu dodržovaly e, stabilitu financí. A to se netýká pouze eurozemí, ale týká se to například také Maďarska a Lotyšska, kde se musí masivně šetřit, kde například se museli také snížit mzdy a platy státních zaměstnanců. Takže v tomto duchu se pohybují posňovací návrhy já chci pouze jenom zdůraznit, že jsem také dostal informaci, že si komise přeje ještě na úvod zde prezentovat stanovisko komise a na začátku dostane slovo pan Lamasser z komise. Prosím, pane Lamasser, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, budu velmi stručný. Chci připomenout tři body týkající se projednávaného návrhu. První se týká kontextu. Connect s metody úprav veřejných zaměstnanců. Toto období vyprší 31. prosince 2012 a to vede samozřejmě komisi k tomu, že v této věci musí jednat. Druhá věc je e, cíl komise tímto návrhem. zaprvé reagovat na závady minulé metody, které byly zdůrazňovány při jejím uplatňování. A třetí cíl vygenerovat podstatné úspory u evropské veřejné služby a současně zachovat přitažlivost evropské veřejné služby. Abychom reaguje na tento kontext komise, chci použít dvě metody. Snížení stavu ve všech evropských institucích o 5 za pět let a změna statutu, která, se, je, která je omezená a dotýká se zásadních eh, prvků kariérního postupu, což vyvolává úspory a také velmi omezený počet eh, prvků, který má zvýšit efektivitu veřejné služby. Takže můžeme to zhrnout takto. Nejde o reformu, kterou jsme zažili v roce 2004, ale o revizi, která má reagovat na vypršení platnosti metody úprav a také na ekonomickou situaci v členských státech. Děkuji, pane předsedo. Mhm. Děkuji vám, pane Lavasure. Obvykle není eh, běžné před hlasováním eh, vést diskusi. A proto by se zpravodajka rovněž chtěla přihlásit o slovo. Přejete-li si to, tak eh, zahájíme krátké kolo eh, diskuse, to znamená, že každý eh, bude moci za svou frakci se vyjádřit k věci. Pane Ody, paní Ody, je to pro vás takto v pořádku, nebo chcete raději přistoupit hned k hlasování? Chce se vyjádřit, takže mm, máte slovo, pane Ody. Já bych uvítal, kdyby komise upřesnila, jak, jaký byl charakter eh, sociálního dialogu. Jak to probíhalo se zástupci zaměstnanců? Velmi stručně děkuji, pane Lamasore. Prosím. Pane předsedo, děkuji. Na komisi existuje celá řada pravidel týkající se sociálního dialogu, který byl uspořádán s, s organizacemi zastupujícími zaměstnance komise předložila svůj návrh zástupcům pracovníků a ten návrh byl předmětem rozpravy během podzima, jak v rovině administrativní, tak politické a odborné. Také o tom jednal místo předseda Evropské komise, takže profesní organizace byly konzultovány při celé koncepci návrhu až po závěrečný, závěrečnou podobu v prosinci. Ano, děkuji vám. To přispělo k objasnění věcí, je to důležitá otázka a tím se dostáváme nyní k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali elektronicky, protože to je v těsném odsouhlasení, takže Článek 1, odstavec 1, eh, pozměňovací návrh 31, zahajuji hlasování, elektronicky zahajuji hlasování, končím hlasování. Pořádku. Bude-li to takto jasné, tak můžeme hlasovat i zvednutím ruky. Eh, článek 1, hlasování je zahájeno elektronicky, hm, pozměňovací návrh 32, zahajuji hlasování. Každý hlasoval, končím hlasování. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Okay. It's uh, rejected. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh B. Tady dochází k drobné změně v kompromisním návrhu. Bylo to rozesláno minulý večer. Máte k tomu otázky? Nikoli, takže můžeme zahájit hlasování. Zahajuji kompromisní návrh B. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Jedním hlasem. Takže hlasujeme nyní odděleně. 37 dílčí hlasování. První část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Ne, ne, ne, promiňte, je to zamítnuto. Bylo to jednoznačně zamítnuto. 29. 35 eh, odpadá, 36. 36. Odpadá pouze. Ano, odpadá to také. Takže 38. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 41. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 40 byl stažen s pravodajem. 42. Zahajuji hlasování. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh A. Každý má tu eh, jednu změnu, k níž došlo, takže můžeme začít hlasovat kompromisní návrh A. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. A nyní pokračujeme Uh, ústním pozměňovacím návrhem číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 55 ve třech částech. První část. Končíme hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, tak eh, končíme hlasování. Schváleno. Třetí část. Zahajují hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 56 padá, takže následuje 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 58. Zahajuji hlasování. Končíme. Zamítnuto. 59. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 60 ve dvou částech. První část zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končíme. Schváleno. Druhá část. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 61. Zahají hlasování. Hlasovali všichni. Končíme. Schváleno. 62. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končíme hlasování. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování. Hlasování končí Zamítnuto. A nyní hlasujeme en bloc o pozměvacích návrzích 63 a 23. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končíme. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Takže ústní pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končíme. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 64. Zahajuji hlasování. Končí. Schváleno. 65. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Takže hlasování končí a zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končíme a schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. schváleno. Pozměňovací návrh 66, ne, 66 odpadá. 66 odpadá, takže pokračujeme pozměňovacím návrhem 67. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 67. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Zamítnuto. 68. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě ne? Končíme. Schváleno. 69. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. Zamítnuto, zamítnuto jednoznačně. Ústní pozněvací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končíme. Schváleno. Pozměňovací návrh 70 odpadá, 4 rovněž odpadá, je to tak? Takže pokračujeme 71. Pozměňovací návrh 71, zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 72. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končíme. A zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. 5. Hlasování končí a je to schváleno. Pozměňovací návrh 73. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 74. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 75. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končí. Zamítnuto. Můžeme nyní hlasovat en bloc o pozměňovacích návrzích 76 až 79 pana De Jonga. Je někdo proti hlasování en bloc? Nikoliv, takže můžeme přistoupit k hlasování eh, en blok o návrzích 76 až 79. Zahajují elektronické hlasování. Hlasovali všichni, takže hlasování končí. Zamítnuto. 80. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni. 80. 80. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 80. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 6 odpadá. Pozměňovací návrh 81. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končíme hlasování. Je to jednoznačně schváleno. Pozměňovací návrh 82. Za... Ne, ne, promiňte. Ano, opravuji se. 82 eh, je předmětem hlasování, takže hlasujeme. Zahajuji hlasuj, hlasování. Hlasovali všichni, končí. Schváleno. 83. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 83. Zahajuji hlasování. Zahajuji. Hlasovali všichni, všichni, takže hlasování končí a je to schváleno. 84. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Schváleno. 85. Zahajuji hlasování. 85. Hlasovali všichni. Končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Schváleno. Pozměňovací návrh 86. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 87. Zahajuji hlasování. Končí. Zamítnuto. 88. Zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. 89. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končí. Zamítnuto. 80, eh, pardon, eh, pozměňovací návrh 90. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Takže končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 91. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končí. Zamítnuto. 8. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže hlasování končí a schváleno. Pozměňovací návrh 92. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Schváleno. Pozměňovací návrh 93. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Elektronické hlasování zahaje, zahájeno a končí. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 5. Jedná se o hlasování en bloc. 5 a 6 spolu. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrhy 5 a 6 spolu. Hlasování končí. Zamítnuto. Devadesát čtyři. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Schváleno. 11. Odpadá. 95. 95. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Schváleno. 96. Můžeme hlasovat en blok o pozměňovacích návrzích 96 až 99. Dobře, takže hlasujeme en blok 96 až 99. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 101. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 102. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 103. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. Schváleno. Jedním hlasem. Eh, návrh 13. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končí. Pozměňovací návrh 15. Dílčí hlasování. První část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. 16, 18, hlasování unblock, zahajuji hlasování, končí, zamítnuto. 17, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končí, zamítnuto. 19, zahajuji hlasování, končí, zamítnuto se stejným skóre. Pozňovací návrh 20, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 21, dílčí hlasování ve dvou částech. První část zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 22. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Schváleno. 24. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končí. Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končíme. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji. Hlasovali všichni, končíme. Schváleno. 27. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni, tak končíme. Schváleno. 28. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni, končíme. A je to zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končíme. Zamítnuto. 30. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končíme. Schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska. E, elektronicky zahajuji hlasování. Kdo je pro? Elektronické hlasování. A končíme hlasování. Je to schváleno. Děkuji vám mnohokrát. za tu velmi intenzivní přípravu a tento hlasovací maraton a blahopřeji zpravodajce. A po krátké přestávce budeme pokračovat v naší schůzi. Děkuji. Ja, liebe Kolleginnen, und Kollegen. Kolegyně, kolegové. Uh, huge uh, agenda. Máme před sebou dlouhý pořad jednání, tak prosím, pusme se do toho. I would like to ask, uh, the... Proto žádám ty, kteří tady vedou soukromé rozhovory, aby pokračovali v těchto rozhovorech přede dveřmi. Kolegyně, kolegové, pokračujeme v našem programu. Já již jsem předtím mezi námi neuvítal, a to bych chtěl nyní dohnat, ne, uh, pozdravil jsem nového finského kolegu, to je pan Salvama Tervetulo, který nahradil kolegu Iteleho, který odešel do účetního dvora. Takže vás mezi námi srdečně vítám a jsem rád, že jsem toho mohl takto dohnat. A nyní se dostáváme k bodu programu číslo čtyři a to je udělení absolutoria za EU v tomto roce a naším zpravodajem je Christopher Fjellner, který to převzal od kolegy Chacimarkakise v roce v únoru 2012 předložila komise první hodnotící zprávu v souladu s článkem 318 smlouvu o fungování Evropské unie. Tato zpráva se zabývá rokem 2010. Dnes jsem rád, že mezi námi mohu ovítat paní Catherine Day, generální tajemnici Evropské komise. Jsme velmi rádi, že jste mezi námi a já bych vám hned na začátku také chtěl udělit slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem také velice ráda, že s vámi dnes dopoledne mohu diskutovat o další spolupráci na realizaci článku 318 tento výbor zajisté ví, že komise nadále hodlá zlepšovat své hodnocení. My jsme také zlepšili hodnocení ex ante a nyní také hodláme zlepšit hodnocení ex post. My jsme také navrhli, abychom posílili Eh, tyto návrhy v novém finančním rámci a tyto změny, které navrhujeme, vychází z hodnotících analýz, které nám ukázaly možnosti zlepšení a také některé návrhy v nových návrzích vyplývají z hodnocení, eh, které je uvedeno v této první zprávě, kterou prezentujeme. Když ukazujeme prezentujeme tuto zprávu, pak jsme se museli také zabývat tím, jak je tato zpráva navázána na jiné zprávy, také jak eh, můžeme organizovat celý harmonogram tak, abychom dostali celému postupu při udělování eh, absolutoria. My také provádíme různé další zprávy a právě proto by bylo dobré vyjasnit, jak budoucí hodnotící zprávy mají být vypracovány v souladu s prací tohoto výboru, protože hodnocení to je dlouhodobý proces, pokles často nebývá samozřejmě navázan na jednotlivé roky a potom také udělování absolutoria možná budou udělována také za oblasti, kde se neprovádí hodnocení. To znamená, že často budeme muset vypracovávat několik zpráv tak, aby to bylo sladěno. Tato první zpráva podle 318 jsme vycházeli z textu článku a také jsme se zaměřili před především na úspěchy programu a výsledky programu. My jsme se rozhodli, že se zaměříme na výzkum, vzdělávání a kulturu, což jsou hlavní cíle programu 2020. Na tyto oblasti se také zaměřuje komise a my tady také prezentujeme především informace vyplývající z výsledků nálezy tohoto, této zprávy ukazují, že většina cílů byla splněna, ale nadále tady máme co zlepšovat. Mnoho nálezů že říká, že například jsme měli postupovat zjednodušeně a také bychom měli mít méně cílů. To bylo také začleněno do budoucího víceletého rámce. My jsme se zaměřili na tři zmíněné oblasti a v budoucnosti se hodláme například zabývat dopravní, energetickou politikou a dalšími a také hodláme se zabývat dalšími eh, oblastmi politiky v roce 2014, tak abychom do budoucna pokryli celé spektrum jednotlivých oblastí. Ale samozřejmě musíme také mít na paměti to, co je pro vás nejužitečnější. My jsme také zpracovali zprávu, kterou jsme vám již předložili a proto by nás také zajímala vaše reakce. Zdali považujete tuto naši zprávu za užitečnou. Ta, podle toho my také možná upravíme budoucí zprávu, kterou budeme předkládat později tento rok. Děkuji mnohokrát, paní Dají. A nyní v rámci rozpravy bych eh, požádal o eh, to, aby se vyjádřil Kristofa Fielna, pokud si přeje slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, madam, za vaši prezentaci tohoto hodnocení, této hodnotící zprávy. Ve svých poznámkách jsem si napsal vítám, ale Eh, myslím, že několik těch eh, ale nyní výjmenuji, to znamená eh, několik svých pochybností k této hodnotící zprávě předně. My jsme o to požádali a myslím, že už i ve zprávě pana Chacima Kakise jsme se o tom bavili a jsme to zdůrazňovali. Uvidíme, jaký názor na to mají ostatní kolegové k tomu článku 319. Ale co mě poněkud zkomplikovalo život, je otázka načasování, protože jsme eh, se velmi spozdili eh, v eh, našem procesu udělování absolutoria. To znamená, je již velmi pozdě brát na zřetel tuto skutečnost. Myšlenka byla, že hm, to budeme eh, dělat eh, v souvislosti s eh, udělování absolutoria, ale došlo k velké prodlevě. Také jsem slyšel, že soud chce předložit určitá pozorování či určité nálezy a e, to by určitě bylo užitečné, to znamená účetní dvůr, ale bude to také znamenat, že budeme potřebovat ještě více času a budeme tudíž muset upravit ten časový harmonogram, pokud se komise rozhodne předložit tuto hodnotící zprávu e, e, z dalšího nebo jiného soudku. Já se domnívám, že je dobře, že komise vidí nutnost spolupracovat s členskými státy. My hovoříme často o sdíleném řízení a to je nejenom otázka ekonomická, ale jde také o měření e, dosaženého. Já se e, domnívám, že Eh, dosažené výsledky eh, jsou jednak viditelné a jednak jsou důsledkem angažma členských států a tudíž toto angažma je také nutno poměřovat eh, po celé linii. A proto se chci zeptat paní Dejva, jak komise hodlá zlepšit spolupráci v tomto ohledu mezi komisí a členskými státy. A je zde možnost nastavit určité postupy a zapojit orgány členských států do tohoto procesu? To znamená do spolupráce na hodnotícím, eh, hodnotící zprávě v budoucnosti? To je jedna z otázek. A dále chci navázat na něco, co jsme již eh, zmiňovali v souvislosti se zprávou pana Šacimakakise. A sice jde, to, jde o takzvané vlastnictví neboli ownership eh, této zprávy. Ve zprávě pana Šacimakakise jsme požádali komisi, aby eh, jmenovala jakési hodnotitele. To znamená, někoho, kdo neustále ten proces sleduje eh, a na tom spolupracuje. Došlo v tomto ohledu k nějakému pokroku? Dále, nevidím zde žádné zapojení interního eh, auditu, služby pro interní audit. Myslíte, že tady je pro ně role nebo nikoliv? A domnívám se také, a uvědomuji si, že moje otázky se rozbíhají eh, všemi směry, ale mm, tak to chodí, když o tom diskutujeme poprvé a je obtížné předem vědět, co máme vlastně očekávat, než eh, to vidíme před sebou. A další otázka. Článek 13 smlouvy hovoří o dosažených výsledcích a e, moje otázka je, co je vlastně výsledek. To není metafyzická otázka, jde o to, jak rozlišovat jasně mezi e, výstupy a výsledky. Tady e, v hodnotící zprávě se často mluví o výstupech, ale to nejsou nutně výsledky. napojené na ukazatele nebo ukazatele výkonnosti. Víceméně eh, zpráva uvádí, to se stalo, to a to je eh, výstupem, důsledkem, ale já se domnívám, že bychom eh, spíše se měli zaměřit na obecnější výstupy a specifické výsledky na tomto místě bych skončila, rád si vyslechnu další eh, kolegy. Ale myslím za A, že to bylo těžké to udělat, jednak z hlediska načasování a za B, eh, myslím, že je nutno od komise očekávat eh, trochu více v reakci na článek 318 smlouvy. Děkuji kolego Fielnere a nyní má slovo pan Šaci Makakis. Děkuji vám, pane předsedo. Milá paní Dej, Napřed eh, vás chci oslovit několika laskavými slovy, protože to, co bude následovat, není velmi laskavé. Chci poděkovat za nesmírně dobrou spolupráci. Spravodaj eh, to již zmínil. Eh, v loňském roce byla to skvělá spolupráce, která také mm, vzbudila vysoká očekávání, zejména v tomto jednom bodě, protože tento jeden bod je pro daňového poplatníka velmi důležitý. Dosud jsme vždy zkoumali eh, eh, legálnost a regulérnost našich výdajů. My za sebe také eh, účetní dvůr a vše zatím probíhá k obecné spokojenosti. Zatím jsme ale se nezabývali účinností, efektivností a smyslem toho, co děláme. Ale Lisabonská smlouva nám to ukládá a vy jste také uvedla, že že se držíte znění článku. Ale milá paní Dej, milá komise, eh, znění jako takové eh, nestačí. My daňovému poplatníku eh, neučiníme zadost, jestliže po tolika letech existence Evropské unie stále ještě nejsme schopni mu vysvětlit, co zde vlastně provádíme. Musím říci, že daňový poplatník má právo na to dozvědět se, jak nakládáme s jeho penězi. Samozřejmě je zde zásadní problém. Hodnotící zpráva je je eh, jakési vysvědčení učitele o sobě samém. Eh, management eh, musí své řízení posoudit, to je obtížné a proto vás prosím o ještě těsnější spolupráci. Závěrem pak k tomu předložím návrh. Vy víte dobře, že účetní dvůr je připraven tuto hodnotící zprávu rovněž prověřit a udělit vám absolutorium. A to je také jediná cesta, jak to bude k užitku nebo může být k užitku daňového poplatníka poplatníka. My jsme dlouho čekali na tuto hodnotící zprávu, dorazila později, než jsme se eh, domnívali a já jsem očekával něco velkého, něco významného, protože jsme dlouze o tom mluvili. Není to přece nic překvapivého. A eh, eh, musím říci, že skutečně se z toho zrodilo téměř nic, malé nic. Jsem hluboce rozčarován, zejména proto, že právě jsme se bavili a lámali si hlavu o statusu eh, zaměstnanců a eh, parlament samozřejmě v zásadě komisi podporuje. Chceme, abyste byli dobře eh, vybaveni personálem, ale při takovém počtu personálu prezentovat něco takového, tomu skutečně nerozumím. Nerozumím tomu, protože byste to určitě uměli lépe. Když se držíte znění článku, pak na těchto 16 stránkách hodnotící zprávy není vůbec nic konkrétné, konkrétního. E, není tam jediná zmínka o tom, kde a jak e, byla pracovní místa vytvořena. E, popisujete pouze obecné efekty. To bychom byli mohli učinit i sami. A samozřejmě ty velké oblasti jste vynechali. Vy jste si vytipovali oblasti jako vzdělávání, kulturu a výzkum, to znamená oblasti, které sami řídíte, které fungují dobře, které ovšem nepředstavují velkou část výdajů. V Německu, respektive v Němčině, se eh, něco eh, říká, eh, což se nedá ani přeložit a to uvedu nyní. Je to takové bla, bla, bla, je to naprosto nekonkrétní a v podstatě to není hodno komise, co vy zde prezentujete. Protože jestliže se ohlédneme do minulosti, a Christopher Fielner to právě uvedl, v loňském roce jsme dali jasné podněty, co očekáváme, například klíčové výkonnostní ukazatele. Každý podnik politik si vytyčuje cíle a pak poměřuje to dosažené s těmi cíly. O tom jsme již mnohokrát diskutovali. Vy jste to také pozitivně přijali a v této hodnotící zprávě ale nic z toho nevidím. Dámy a pánové, eh, milí kolegové, kdybych byl učitelem a kdybych eh, měl nyní rozhodnout o postupu komise do vyššího ročníku, tak bych řekl, nepostoupí, protože tady se jedná o něco, co je naprosto nedostačující ehm, a eh, velké zklamání. Já navrhuji, aby se tento výbor zabýval iniciativní zprávou o evaluaci. Myslím, že máme dostatek znalostí i ve spolupráci s účetním dvorem, abychom vypracovali určitá vodítka pro budoucí hodnotící zprávu, která musí rozhodně vypadat jinak než tato. Sice jste vyhověli právu, ale nikoli duchu toho, co je zapotřebí, abychom vybředli z krize. Děkuji. Děkuji, pane eh, kolego Šaci Makakisi. Co by předsedovi mi nepřísluší eh, nyní pronést politický komentář, ale na tvářích eh, hm, zástupců komise jsem poznal, že mají velkou radost z toho, že vy, pane Šaci Makakisi, nejste učitelem. Tolik z mé strany ironická poznámka. Děkuji vám za to a můžeme nyní pokračovat v seznamu řečníků. Pastas. Děkuji, pane předsedo. Paní Dej, víte, já jsem zde, paní. Vidíte mě? Víte, že v zásadě v zásadě velmi sympatizujeme s vaší institucí a vaší prací, ale mý předchůdci se vyjádřili a předložili vám nekonečný seznam stížností a požadavků. A já to naprosto sdílím, já sdílím názor předřečníků. A uvedl bych sám několik příkladů. Vím, že kvantita neznamená vždy kvalitu. A když se dívám na předcházející zprávy, například hodnotící zpráva z roku 2009, tak vidím, že tato hodnotící zpráva zmiňovala všechny oblasti jednotlivých politik. A my jsme dostali velmi vyčerpávající dokumenty 2008, 8, 260 stránek, 2009 350 stránek. Já nevím, zda by se člověk měl hlásit k takovým dokumentům, ale oproti 16 stránkám, které máme na stole dnes, tak je to opravdu trošku jiný kalibr. A já sdílím názor předřečníků. Myslím si, že tato zpráva se týká jenom vzdělání, kultury, výzkumu a když Eh, říkáte, že v minulých letech jsme se zaměřili na jiné oblasti a v minulosti jsme vlastně pokrývali všechny politiky. Naše otázka se nevydá, neubírá tímto směrem. Nám šlo o hodnotící zprávy. Lisabonská smlouva hovoří jasně. Hodnotící zpráva musí být eh, na úrovni smlouvy zejména článku 318. A tady máme zprávu, která je mnohem skromnější, posuzuje jenom eh, vybrané oblasti a nevím, jak můžeme postupovat. Vystoupení pana Marka Kise je jasné. Pokud je o harmonogram, tak je to nepochybné. Hodnotící zpráva byla už dávno k dispozici, v květnu. Po rozpočtovém roku zprávy. A dnes to dostáváme o devět měsíců později. Pan Fjellner to řekl. Když dostáváme dokumenty až eh, v únoru, tak harmonogram pro nás není nejpříznivější. A chápete naše zklamání a naše frustrace, naše kritické připomínky. Asi došlo k nedorozumění. Ano, vy říkáte, článek 318 neodpovídá tomu, co existovalo v minulosti. A tato hodnotící zpráva neodpovídá tomu, co jsme měli dříve. My sdílíme váš komentář, ale naše zprávy z minulosti byly mnohem hlubší, mnohem podrobnější. Tak se k tomu jádřete. Ano, děkuji vám, pane Stajsi. A nyní se hlásí další řečníci. Eh, děkuji, pane předsedo. poprvé ukazuje, že tato zpráva pokles z hlediska kvality práce komise. A nyní poprvé po 17 letech byl vydán také negativní DAS ze strany účetního dvora a jak na to máme reagovat protože většinou parlament poskytl absolutorium, ale nevím, zdali je to moudré nyní, protože v roce, kdy většina evropských vlád bojují s finančními problémy a také komise je tak říkajíc přikazuje šetřit, ale pak vidíme, že komise se nechová v tomto duchu. A je za to účetním dvorem kárána. Takže to je velice těžké vysvětlit veřejnosti, jak je možné, že po, toka, po tolika letech nedochází k pozitivnímu vývoji. Nej, Složitější je to, že v současné interinstitucionální dohodě je bod týkající se výročních zpráv, výročních eh, zpráv, kde, kde se říká, že členské státy by měly každý rok předkládat roční přehledy a proč jsme to chtěl, žádali? My jsme pak chtěli, aby členské státy měly větší zodpovědnost za zprávu evropských fondů. Takže výroční přehledy se vydávají ale nedostávají se na veřejnost, jsou tajné. To znamená, uděláte dohodu mezi třemi stranami, která se provádí, ale Eh, bohužel eh, pouze k tomuto dokumentu má přístup komise a ostatní orgány ne. Já zatím jsem nezjistil po, ani po tolika letech, proč si komise myslí, že se chová správně. Děkuji. Ano, děkuji, pane kolego Muldre. A na tomto místě bych chtěl dát eh, vám příležitost, aby eh, těch otázek nebylo příliš mnoho na vás, paní Dej, abyste eh, nyní odpověděla. Určitě jste pocítila, že výbor napříč frakcemi vkládal do této hodnotící zprávy velká očekávání a má celou řadu daleko záhlejších otázek. Snad byste nám mohla eh, nyní dát eh, několik odpovědí, které nás naplní nadějí do budoucna. Děkuji. Děkuji. Snad eh, bych mohla začít výzvou pana Stajse. Myslím, že tady skutečně došlo k nedorozumění. Pro komisi e, zpráva podle článku 138 je e, dodatek e, k tomu všemu, co jsme již učinili. Nad rámec toho, co jsme učinili. My jsme se nedomnívali, že bychom nyní měli předložit jakýsi souhrn všeho toho, co nyní děláme v rámci podpory. Samozřejmě by to bylo možné, ale určitě by to nepřispělo k debatě. My jsme se proto snažili najít něco nad rámec toho, co v rámci hodnocení děláme, co bude jakýmsi krokem vpřed. Domnívali jsme se, že tím, že zdůrazníme několik oblastí politiky každoročně, tak to vytvoří příležitost o tom debatovat. Vše ostatní, co v rámci hodnocení děláme, je zveřejněno na webu a tak dále. Všechny, hodnotí, všechny hodnotící zprávy jsou eh, k dispozici. Pokud upřednostníte něco, co je eh, jaksi souhrnější, eh, jako například encyklopedii hodnocení, tak to můžeme učinit, ale to není naše interpretace eh, článku 318 eh, není, nevidíme smysl v tom, že bychom všechno shrnuli. Eh, ale domnívám se, že je důležité důležitý způsob, jakým eh, eh, Evropská komise přistupuje k hodnocení. Vím, že jsem tady byla i v loni a diskutovala jsem o zprávě pana Chacimakakise, zejména z hlediska strukturálních fondů a eh, odklon od teda kultury požadavků směrem ke kultuře předkládání výsledků. To je něco, o čem nyní vedeme diskuse s členskými státy, nikoli snad řádné diskuse, protože my jsme se snažili provázat fondy eh, s těmi základními politickými prioritami a budeme samozřejmě eh, volat k členské státy k odpovědnosti za plnění. Eh, doufám, že získáme v tomto ohledu podporu parlamentu, pokud je o naše návrhy, které zdůrazňují definování účelu peněz předem, využití peněz a pak předkládání zpráv o využití. Ale to trvá určitý čas. E, my jsme tyto návrhy e, vytvořili na základě hodnocení, která jsme provedli a ve zprávě, kterou jsme vám předložili, vidíte jasně původ architektury nového MMF, protože se domníváme, že jsme měli mnoho příležitostí intervenovat e, a to různým způsobem, což nevedlo k výsledkům, o nichž lze podat zprávu smysluplně a proto jsme snížili rozsah intervencí, které jsou způsobilé k financování usnesení a e, na základě e, toho předložíme i naša, naše doporučení a tudíž jsme teda učinili e, velký krok v tom smyslu, že definujeme předem, co chceme dosáhnout, čeho chceme dosáhnout a pak to hodnotit dodatečně. Po několika letech po iniciování tohoto programu bychom pak měli být schopni přistoupit k hodnocení, ale to je proces, který se vyvíjí. Nyní se vrátím k několika specifickým bodům. Za prvé, načasování. Eh, už jsem řekla, že eh, další zprávu předložíme v polovině listopadu, což doufám bude lepší načasování i z vašeho hlediska. Myslím, že stále ještě musíme hlouběji vstoupit do eh, skutečnosti, že nebudeme schopni, ne, že bychom nechtěli, ale protože nebude k dispozici potřebná práce. To znamená, nebudeme moci provázat to absolutorium eh, eh, roční eh, s dosažitelnými nebo disponibilními výsledky v té chvíli předkládání absolutoria. Určitě bychom se chtěli věnovat více sdílenému e, e, řízení, což je e, obtížnější. Zatím ještě nemáme potřebnou spolupráci ze strany členských států. A pokud jde o ty výroční přehledy nebo souhrny, my jsme již 15 takovýchto souhrnů parlamentu předložili. Tím reagují na poznámku pana Šaci Makakise. Takže jsou vám dispozici. Pokud jde o ownership vlastnictví, my máme evaluační jednotku ve všech generálních ředitelstvích, zejména tam, kde se vydávají eh, finanční prostředky. prostředky to znamená, máme tam určitá vodítka eh, nebo eh, směrnice. Pokud jde o roli interního auditu, víte, že je to nezávislá jednotka, nemůžeme jim nařizovat nic, ale Určitě oni kladou velký důraz na hodnocení eh, výkonnosti, takže i tam je zjevný ten trend eh, vývoje. My se snažíme, aby eh, ta politika skutečně vytvářela určitý ucelený kruh. Zadáváme určitá, určité, určitá očekávání a pak je poměřujeme oproti skutečnosti. Pokud jde o e, budoucí e, pracovní program komise, tak e, tady budeme systematicky kontrolovat, zdali hodnotící zpráva existuje a Snažíme se tedy eh, o mnoho věcí, které nejsou zahrnuty ve zprávě. Snažíme se navíc dělat ještě něco nad rámec ehm, toho všeho a samozřejmě jsme otevření o tom diskutovat, pokud byste si přáli ještě něco obecnějšího, ale pak to skutečně bude obecné a bude vycházet z prvků, které jsou již dispozici v jiných oblastech. Toto byl první pokus. Snažíme se ještě o ehm, vytvoření něco nad rámec toho, pokud s tím nejste spokojeni, rádi si to vyslechneme eh, a bude budeme-li mít potřebné informace, můžeme tu zprávu přepracovat a předložit v dalším eh, kroku. To eh, není pro nás eh, nemožné. Děkuji. Pokud jde o další kolo diskuse, tak mám již sedm přihlášených kolegů a proto vás žádám, abyste omezili délku svých projevů. Prvním je pan Gerbanian. Děkuji, pane předsedo. Celá představa o Evropě pod tlakem v současnosti. Je to kvůli krizi eura, kvůli finanční krizi a kvůli tomu, že některé země nechtějí platit tolik, jak platí dnes. A já jsem přesvědčen o tom, že celá představa o přidané hodnotě evropského rozpočtu je jeden ze způsobu, jak řešit evropskou krizi. A proto si myslím, že hodnocení našich politik je tak klíčové. Pokud nejsme schopni ukázat, že všechny projekty, které financujeme z evropského rozpočtu, nepředstavují dostatečnou přidanou hodnotu, tak máme ještě vážnější problém, než jsme měli v minulosti. A proto jsem přesvědčen, že zejména instituce jako parlament a komise by se měly společně nalézt mnohem větší přidanou hodnotu. Já jsem členem tohoto výboru od roku 2009 a práce Evropského účetního dvora na mě udělala velký dojem. Ale byl jsem poměrně zklamán výsledky jednotlivých politik. Když se podívám na zemědělskou politiku obecně, na jednotlivé mechanismy v oblasti zemědělství a životního prostředí v rámci této politiky, jak nevěřím vlastním očím, jak málo toho dokážeme s obrovskými částkami, které máme k dispozici, i když v absolutních číslech toto částky je poměrně malé, tak jinak jsou to, je to významné. A myslím si, že bychom se měli soustředit na efektivitu naší politiky. A proto jsem se začal ptát už před dvěma roky Evropského účetního dvora nejen na to, jak prostředky nakládáme, ale co díky nim dosáhneme. A chci podpořit kolegy v prvním kole. Myslím, že bychom se měli mnohem více soustředit s mnohem větší politickou naléhavostí na hodnocení. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Já bych chtěl eh, preventivně upozornit na to, že paní Dej nám sdělila, že v 10 hodin 30 minut musí opustit naši schůzi pouze pro informaci. Dalším kolegou je pan Palčitis. Děkuji, pane předsedo. Na začátku chci komisi obhájit, neboť se jedná o první zprávu, která se zabývá jednotlivými politickými oblastmi a zpracování takovéto zprávy není jednoduchá věc a já vám chci blahopřát k tomu, že dnes jsme dostali zprávu, která nám dává přehled a já také doufám, že toto prohloubí, tato zpráva prohloubí vzájemné porozumění mezi komisí a parlamentem a také se nám tady samozřejmě jedná o efektivitu využívání financí. Mám dotaz. V roce 2009 pan Barroso prezentoval svůj akční plán a řekl, že boloňský proces nefunguje tak úplně, jak by měl a že náš vzdělávací systém není dostatečně konkurenceschopný a pokulháváme za spojenými státy Japonskem a dokonce za Čínou. A bylo řečeno, že musíme vylepšit vzdělávací, modernizovat vzdělávací systém. A já bych se chtěl zeptat, jak si vedeme neboť tento výrok pronesl pan Baroso před dvěma a půl lety. A proto se ptám, zdali došlo k pokroku v oblasti vzdělávání a výzkumu? A myslíte si, že tyto stanovené cíle dosáhneme? Děkuji vám, pane Balčitisi. A nyní Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit pouze stručně, ne detailně. Já jsem tady nováček a já jako nováček vám mohu také přinést informace z vnějšího světa. A to si já se domnívám, že nejdůležitější v rámci naší debaty je to, jak na to nahlížejí občané Evropské unie. A proto chci zopakovat to, co řekli kolegové Fielner, pan Chacimarkakis a já chci ještě zdůraznit jednu věc že naše konání a náš hovor musí mít také smysl. A my především musíme spolupracovat, ale my především musíme ukázat a říci občanům, co dostanou za své peníze. To je to, proč my jsme tady. A nyní pan Chacimarkakis. Ano, já chci pozdravit paní Dej a chci se také vyjádřit k fondům soudržnosti. A nyní se komise soustředuje na výsledky a to je dobré. Proč nám to také neříkáte ve zprávě? Vy nám říkáte, že máme, spol, že máme tedy společně debatovat o e, výsledcích programů Zpráva z minulého roku a já doufám, že i letošní zpráva vám dá určitý směr a pokyny, ale je také možné, že my ještě zpracujeme zprávu z vlastní iniciativy o hodnocení. A další pan Fielner. Děkuji. Já rád slyším, že další zprávy dostaneme dříve, například v listopadu. Ano, já si myslím, že opravdu, když dostaneme zprávu v listopadu, že to je lepší, než ji dostat v únoru, protože my tady diskutujeme ne o výsledku, ale o postupu, ale to souvisí také s tím, že se jedná o první zprávu. Já chci ještě něco dodat k tomu, o čem byste eventuálně měli v budoucnosti přemýšlet. Ukazatele výkonnosti by měly být zapracovány. A za druhé, my potřebujeme také popis výchozí situace, tak abychom mohli vyhodnotit výsledky a pokrok. A za třetí, a já si myslím, že všichni víme, že programy jsou velmi dlouhé a opravdu je těžké odhadnout a znát výsledky, ale my musíme také definovat nějaké eh, středo, eh, eh, středodobé ukazatele a kritéria, abychom zjistili, zda se nalézáme na správné cestě. A za čtvrté, samozřejmě smlouva tady se zaměřuje na cíle a právě proto bychom neměli zpracovávat zprávy s otevřeným koncem. Takže tak bych si představoval budoucí zprávy. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Fjellnere. Paní Dej, vy asi cítíte ta velká očekávání eh, tohoto výboru vůči vám. Německý spisovatel a básník Hermann Hesse jednou eh, v jedné básni eh, psal o tom, eh, že v každém počátku dlí určité kouzlo, které nás chrání a pomáhá nám žít a my si také přejeme takovéto kouzlo pro začátek hodnotícího procesu, ale také zajisté cítíte, že je obtížné um, uhranout nebo okouzlit rozpočtový výbor nebo výbor výbor pro rozpočtovou kontrolu, protože eh, jsme v tomto ohledu eh, eh, dost odolní. My často slýcháme z výboru pro kulturu, že se tam kolegové obávají, že rozhodnutí parlamentu, respektive, že Evropská komise Eh, neschválí rozpočtové prostředky na televizní vysílání o komisi. Jestliže hovoříme o hodnocení a evaluaci, tak myslím, že prvním krokem eh, musí být, aby byla usnesení parlamentu skutečně prováděna. Eh, můžete nás ujistit, že do budoucna budeme mít záruku, že usnesení parlamentu tohoto druhu skutečně budou prováděna? To je mm, mm, naše nebo moje otázka. A snad byste v rámci vašeho dalšího eh, vystoupení mohla ještě zareagovat na zbývající otázky kolegů a kolegyň. Děkuji. Děkuji, snad začnu prvním komentářem o předané hodnotě. S tím úplně souhlasím, ale věřím, že jste zaznamenali, že existují velmi obsažné zprávy o předané hodnotě souběžně s návrhem MMF a jak vysvětlovat občanům, kde je přidaná hodnota. Tam je plno příkladů. Jsou tam čísla, ukazatele a in, informace o tom, jak to ovlivňuje běžný život občanů. Ale opět, mohli jsme to všechno zopakovat v této zprávě, ale nevím, kde by byla přidaná hodnota tohoto postupu. Vše, co děláme v této oblasti, je dostupné výboru a výbor o tom ví a snaží se něco dělat navíc. Samozřejmě můžeme se vrátit k té formě kompendia o naší práci, ale pokud je to to, co si výbor přeje, tak to uděláme. Ale my jsme chtěli postupovat novátorským postupem na základě syntézy těch dostupných hodnotících zpráv. A chci pana Fjellnera ubezpečit, že výkonnostní ukazatory a milestony jsou také v návrhu víceletého finančního rámce. A to vše tam bude obsaženo, ale je třeba je schválit, programy budou muset být spuštěny a to trvá určitou dobu. Co se týče otázky vzdělávání, tam došlo k řadě věcí od prohlášení pana Barosa v roce 2009, zejména ve strategii 2020 a v novém přístupu. Víte, že máme kvantifikované cíle, dva se týkají vzdělání, tedy o, o, jedna se týká oblasti třetího stupně škol. A vše směřuje k tomu, aby některé státy, tedy, které dosahují úspěšných výsledků, pokračovaly a další státy, které jich nedosahují, aby se na tu lepší úroveň dostaly. A postupujeme naprosto seriózně, nasloucháme, vytváříme mechanismy a potom je aplikujeme. Ale nepostupuje to dostatečně rychle. Nejdříve je třeba schválit indikátory, potom je členské státy uplatňují a nyní vlastně v druhém roce každý členský stát už má svůj vzdělávací cíl. A v těchto oblastech eh, zjišťujeme, kam je třeba ještě více investovat. A tolik asi chci k tomu říci. Samozřejmě z této diskuse si odnášíme vaše přání ale v zásadě je splňujeme, ale splňujeme různým způsobem. A na příští rok zase připravíme tedy kompendium, kde bude v oblasti hodnocení obsaženo úplně vše, pokud je to, co si přejete a dáváte tomu přednost. Děkuji, paní Dej. Děkujeme za vaše odpovědi a za možnost s vámi eh, mluvit. Já bych chtěl zdůraznit to, co řekl kolega Balčitis. Děkujeme vám za tuto za tuto první hodnotící zprávu a jak tomu já rozumím, tak eh, z vaší strany je tu nabídka eh, vyjadřovat eh, názory a vytvořit společný, společný systém benchmarkingu a hodnocení. Takže to je výzva pro nás, abychom formulovali naše požadovky v oblasti benchmarkingu. Děkuji vám za váš čas a těším se na brzkou shledanou. Okay. Okay, great. Okay, the next, uh, the next punkt. Dalším bodem našeho eh, pořadu jednání je bod, eh, který by měl eh, být projednán samostatně, nikoli tak, jak je zde vyčištěn. Jedná se o zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o nástrojích finančního inženýrství pro malé a střední podniky. A u obou um, bodů je příslušný náš zpravodaj kolega Rivelini. Já navrhuji, abychom tedy obě zprávy projednali samostatně, tak jak jste si to přáli. A pokud je o výměnu názoru, tak jako prvního bych chtěl eh, srdečně eh, přivítat pana Haralda Noaka, a e, člena Evropského účetního dvora. Uděluji mu e, tímto slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové parlamentu, jsem e, rád, že jsem zde mezi vámi. Jak jsem se zmínil již v prosinci, chtěl jsem připravit zvláštní zprávu a nyní jsme už um, ukončili práci na zvláštním, uh, zvláštní zprávě za rok 2000 nebo pro rok 2012 o uh, zvláštních uh, nástrojích finančního inženýrství pro malé a střední podniky spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj. Já jsem si připravil prezentaci a počítám s vaší trpělivostí během prezentace této zprávy. Je to jakási premiéra, mohu-li tak říci. Tato zpráva bude oficiální oficiálně zveřejněna až příští týden. A je to eh, běžný postup, že napřed eh, ji zveřejníme a teprve poté prezentujeme. Nicméně já jsem byl ochoten postupovat tentokrát eh, v opačném gardu a před, prezentovat to zprávu před vaším výborem. Eh, my jsme vám rozeslali i elektronické kopie eh, předem, a sice minulý týden, v úterý. Minulého týdne jsem také měl možnost eh, diskutovat ve Štrasburku se zpravodajem pro tuto zprávu panem Rivelinem o hlavních nálezech a závěrech zprávy paní Freudenschein eh, a eh, v mé kanceláři mi pomůže s průsvitkami. Moje prezentace eh, obsahuje následující body. Za prvé, definice finančních nástrojů v kontextu politiky soudržnosti. Za druhé, chci přiblížit hlavní důvody pro provedení takovéhoto auditu. Dále budu pokračovat hlavními cíly, přístupy a nálezy a na nakonec závěry a doporučení. A samozřejmě poté eh, jsem ochoten zodpovědět vaše otázky a připomínky. A ostatně, dámy a pánové, pokud eh, eh, budu užívat zkratek během prezentace, tak všechny tyto zkratky se nalezají v glosáři této zvláštní zprávě. Dámy a pánové, finanční nástroje se Eh, odlišují od eh, tradičních grantů. V rámci eh, rámce evropské politiky soudržnosti ty finanční nástroje se stávají z vlastního jmění půjček nebo fondů, zaručených fondů, které, které teda skýtají finanční prostředky malým a středně velkým podnikům které mohou tyto prostředky eh, použít až do dne, kdy ten fond končí. V návaznosti na životnosti fondu a jsou teda k dispozici eh, tyto revolvingové fondy a po ukončení již eh, eh, nejsou eh, k dispozici, anebo jsou, pokud ten fond trvá i déle. Kromě typických aktérů zapojených do řízení a monitorování prostředků soudržnosti, tento typ struktur vyžaduje aktivní účast veřejných nebo, a nebo soukromých zprostředkovatelů, kterým říkáme eh, normálně banky. Jedním z cílů implementace finančních nástrojů, jak eh, to uznává komise, nebo Evropská, Evropský investiční fond, který se také zúčastňuje řízení některých z těchto fondů, je eh, přilákat dodatečné financování od soukromých investorů. A nakonec, jak vidíte na obrázku, většinou Většina eh, fondů, které implementují finanční nástroje, jsou strukturovány kolem holdingového fondu. To vidíte uprostřed na průsvice napravo. Tento aspekt není povinný ovšem. Další eh, průsvitka. Politika soudržnosti usiluje o posílení ekonomické, eh, sociální a teritoriální soudržnosti v rámci EU tím, že redukuje určité rozdíly v regionech. Za tímto účelem hlavní cíl politiky je podporovat růst a vytvářet pracovní místa a sice v, tam, v těch způsobilých oblastech k financování. Malé středně velké podniky jsou totiž páteří ekonomii, ekonomiky EU, představují 99 všech podniků a jsou klíčové pro e, rozvoj inovace, růstu a zaměstnanosti. Také e, využití finančních e, nástrojů není ničím novým. Je pravdou, že mají narůstající finanční relevanci. Na období 2007 až 2013, toto programovací období, téměř 400 fondů, eh, které implementují finanční nástroje, bylo vytvořeno s eh, celkovou hodnotou, celkové hodnotě více než 60 miliard eur. Jak již bylo uvedeno v páté zprávě o soudržnosti, mají eh, sehrát klíčovou roli Ehm, eh, při strukturování pomoci eh, po roce 2013. Stávající finanční krize a ehm, eh, úvěrová krize ehm, odhalila určité potíže, pokud jde o schopnost malých středně velkých podniků dosáhnout na potřebné finance. Hlavní aktéry, to znamená aktéři parlament a rada, projevili zvýšený zájem o výkonnost těch těchto nástrojů při dosahování eh, vytyčených politických eh, cílů a také o eh, eliminaci rizik ze strany odpovědných činitelů. The main objective. Hlavní cíl auditu bylo vyhodnotit, zdali výdaje fondu v rámci finančních nástrojů byly efektivní pro malé a střední podniky a právě proto jsme se zaměřili v auditu na tři klíčová témata. Za prvé kvalita Eh, hodnocení finanční mezery, tedy onoho špatného přístupu k financím ze strany malých a středních podniků. Dále za druhé trvalá udržitelnost rámce fondu na realizaci finančních nástrojů pro malé a střední podniky a za třetí je to eh, účinnost finančních nástrojů. To znamená, čím účinnější jsou finanční nástroje, tím více mohou přispívat k růstu zaměstnanosti a vůbec ekonomiky. Audit se zabýval programovými obdobími 2000 až 2006 a 2007 až 2013. V prvním období 2000 až 2006 byly dokončeny všechny projekty a všechny téměř jsou u konce. V druhém období 2007 až 2013 po třech až pěti letech měly být také fondy již dobře čerpány. Prováděli jsme audit na úrovni komise a také jsme zapojili Evropský investiční fond, který se také podílí na těchto finančních nástrojích. 34 čtyři kapitalizačních a úvěrových operací v pěti členských státech bylo vybráno jako vzorek. A tento vzorek představoval téměř 40 vyčleněných částek na financování. Také bylo zajištěno, eh, abychom se zaměřovali na různé finanční nástroje, například například eh, z hlediska geografického rozložení byly tam také eh, členské státy konvergenční a nekonvergenční. To znamená, že jsme také sbírali další eh, data z DAS a také z zpráv eh, z dalších sedmi členských států. A získali jsme také výsledky z Německa, Estonska, Řecka, Itálie, Polska, Slovenské republiky, Slovenska a Estonska tak, abychom získali komplexnější přehled o těchto nástrojích, proto jsme také analyzovali mezinárodní programy, což je například mezinárodní program obnovy v Německu, což je fond eh, takzvaný Marshallův a potom také program například ve spojení, takové podobné programy ve Spojených státech. Určitá srovnávací kritéria byla pojednána také v jednotlivých evropských programech. To je program GIF pro kapitálové investice a potom také program SMEG. Všechny tyto nástroje a programy mají stejné cíle a podobné cíle jako cíle programu soudržnosti. Hodlají především podporovat malé a střední podniky finančními nástroji. Hlavní rozdíl spočívá v tom, eh, jak eh, jsou zde sdíleny cíle. My jsme toho názoru, že Tyto srovnávací kritéria byla pro nás velice vhodná. Účetní dvůr také se zabýval možností získat fondy z soukromého sektoru. Na to jsme také použili určité pákové efekty a porovnali jsme zde finance, které se byly poskytovány malým a středním podnikům a ve srovnání s finančními příspěvky. A můžeme tedy kvalitu rozdělit na e, tři e, velké cíle. Za prvé se to týká také špatného přístupu malých a středních podniků k financím. A tento přístup byl v původním období špatný a nyní se tento přístup zlepšil můžeme říci, že hodnocení finančního špatného přístupu bylo e, zlepšeno, což znamená, že také k tomu přispěly členské státy. Přestože IDFF Eh, tedy rozvojový eh, fond eh, prováděl hodnocení, ale také hodnocení se liší v jednotlivých členských státech. Tato hodnocení se prováděla nezávisle na operačním programu a byly často spožděné. neprováděl se nezávislé, nepra, neprovádělo se nezávislé hodnocení, ale provedlo se hodnocení špatného přístupu, které také vysvětlovalo, proč je situace tak nedobrá. Druhý eh, téma se týká vhodnosti rámce fondu pro prováděcí finanční nástroje. Tady účetní dvůr kritizuje především skutečnost, že přesto že tyto nástroje jsou finančně velice důležité, tak strukturální fondy a jejich provádění nebralo v potaz konkrétní jednotlivé nástroje, což znamená, že tyto finanční nástroje jsou prováděny na základě nařízení, které bylo původně navrženo pro granty. A Pokyny od komise byly vydány až eh, v únoru 2011, což bylo v polovině programového období, což bylo docela pozdě. To souvisí také s tím, že ty, toto nařízení, tyto pokyny nejsou závazné. A to ovlivnilo účinnost finančních nástrojů. Když se e, ponoříme hlouběji do analýzy, e, tak e, účetní dvůr identifikoval čtyři hlavní slabiny, které přetrvávají i po přípisu komise. A jsou to nasledující. Za prvé, nedostatečný eh, pákový efekt a eh, ustanovení o recyklaci fondů, pokud jde o aplikovatelnosti eh, této koncepce a tím se dlouhodobě snižují výhody tohoto nástroje. Dále možnost vyčlenit neoprávněné alokace eh, na finanční nástroje. Ten, ehm, ty alokace byly předimenzovány a mm, chtěl bych obrátit vaši pozornost v této souvislosti na stranu 25, eh, rámeček 2 zprávy. Za třetí příležitost nebo možnost neoprávněného, eh, neoprávněného eh, zvýhodnění soukromého sektoru. A eh, tady jsou také příklady o tom, jak fondy, vlastní fondy jsou neseny téměř celá veřejným sektorem, zatímco účast eh, soukromého sektoru je nedostačující. A za čtvrté, eh, nejasné eh, podmínky způsobilosti, pokud jde o provozní kapitál. Další aspekty ERDF, které omezují účinnost finančních nástrojů, jsou komplexnost sdílených řídicích struktur, dále pak teritoriální přístup a možnost vytváření fondů, které jsou pod kritickou masou a tím pádem jsou fondy fondy neudržitelné, protože náklady eh, Eh, nelze eh, dostatečně diverzifikovat eh, a sice pomocí dostatečným počtem malých a středně velkých podniků. Účetní dvůr také posuzoval účinnost a efektivitu finančních nástrojů e RDF pro malé a středně velké podniky z hlediska dosahování výsledků. Jejich výkonnost byla negativně ovlivněna Eh, značným spožděním vytváření nástrojů. Drahocený, eh, ztracený čas tím pádem ohrozil hlavní výhody tohoto typu splatné eh, pomoci, zejména schopnost recyklace fondů, v rámci programu eh, nebo programovacího období 2007 až 2013 a pro fondy, které budou pokračovat, protože tady není povinnost pokračovat po uzavření programovacího období. Druhý aspekt, který je nutno vzít v potaz, je eh, nedobrá historie ERDF, pokud jde o eh, získání soukromých zdrojů do těchto nástrojů je eh, důležité ale odlišovat podle typu fondu, například eh, eh, rozsah pakových e, efektů pro zaručené fondy byly vyšší než pro ostatní fondy, například také pro facilitu SMEC. Pokud jde o pákový efekt mm, fondu ERF, ten byl nižší než u jiných fondů mm, mm, fondu. Doporučení eh, účetního dvora se týkají hlavních identifikovaných slabin. Za prvé je důležité zajistit, aby budoucí instrumenty byly vytvářeny teprve po eh, rozsáhlém posouzení eh, mezery ve financování a alokace finančních prostředků musí pak s tím um, být zhodná. Regulační rámec musí být přizpůsoben povaze a charakteristice finančních nástrojů, tak, abychom se vyhli stávajícím nedostatkům. A e, mezičasem se svět dále vyvíjí a nová finanční, e, nové finanční nařízení a e, další návrhy po, pro financování po roce 2013 jsou již na stole zákonodárců. Účetní dvůr předložil stanoviska pro um, oba uh, právní akty, což bylo um, prezentováno vašemu výboru a mými kolegy. Obecně se účetní dvůr domnívá, že tyto návrhy uh, reagují um, z části na zmíněné problémy. Je-li to možné, tak účetní dvůr také doporučuje členským státům, aby využil možnosti, eh, která existuje v rámci ERDF, totiž eh, zahrnout eh, všechny spolufinancované nástroje do jednotného operačního programu pro členské státy. Například, jak to učinilo dobře Portugalsko monitorovací a evaluační systémy by rovněž měly být zabudovány. A komise a příslušné orgány členských států by se měly domluvit předem na ukazatelích. Důležité koncepce eh, pakového e- efektu a recyklace fondu by měly být definovány v rámci eh, nařízení o strukturálních fondech. Komise by měla požadovat eh, minimální závazné eh, rozsahy eh, pakového efektu a tyto nástroje by neměly konkurovat stoprocentně s obdobnými soukromými nástroji. Komise by rovněž měla proskoumat možnost poskytnout členským eh, státům ehm, struktury pro finanční nástroje se sníženými eh, za snížených řídících nákladů a to eh, zabrání prodlevám. To Příklady toho jsem ve zprávě zmínil. A jestliže tato doporučení nebudou moci být implementována v rámci rámcem kohezní politiky, tak navrhujeme alternativní způsoby eh, podpory malých a středně velkých podniků a sice prostřednictvím jiných finančních nástrojů. Závěrem bych chtěl zmínit ještě eh, určité eh, důležité události a opatření, která byla přijata v souvislosti s finančními nástroji. Jsme rádi, že komise Eh, eh, nezahálela během eh, procesu auditu, ani po něm. Během tohoto období komise vytvořila specifickou metodologii auditu pro finanční nástroje a zavedla také pozměvací návrh do stávajících úprav regulaci fondů zejména pokud jde o poskytování relevantních dat členskými státy, o e, implementaci finančních nástrojů a sice e, v pravidelných, pravidelných intervalech. Komise e, rovněž vypracovala dva dokumenty o finančních nástrojích a sice takzvaný pracovní dokument o finančních nástrojích v politice soudržnosti. To bude dnes představeno panem Defanem a dále souhrnou zprávu o implementaci finančních nástrojích v roce 2010 a to se týká implementace finančních nástrojů napříč Evropskou unii. A e, já jsem již e, se zmínil o návrhu pro regulační rámec politiky soudržnosti e, po roce 2013. Tady účetní dvůr zveřejnil stanovisko 7 lomeno 11. A domnívám se, že všechny tyto fondy přispějí k lepšímu řízení a zpravování fungování fondu. Děkuji. Děkuji vám, panu Novákovi. Děkuji vám, pane Noaku. Je to velice důležitá zpráva, neboť malé a střední podniky to, to zdůraznil jak pan Barroso, tak i pan Tajany, tvoří páteř evropského hospodářství. Většina podniků má méně než 250 zaměstnanců, právě proto bychom se na tyto podniky měli zaměřit. Děkujeme vám za informace. Ty tyto informace jsou tak důležité, že potřebujeme opravdu detailní diskusy, ale také současně upozorňuji na pokročilý čas neboť vy jste také zmínil pracovní dokument, o kterém bude hovořit pan generální ředitel DEFA, ale nejdříve zde bylo přání, abychom krátce diskutovali o této zvláštní zprávě a já vás nyní žádám, abyste se krátce vyjádřili, tedy pan kolega Fielner a paní kolegyně Sender, ale nejdříve jako zpravodaj pan kolega Rivelini. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu Noakovi za vystoupení a také děkuji panu Noakovi za jeho institucionální slušnost. My jsme se sešli minulý týden, abychom připravili dnešní jednání a zde vidíme zcela jasně výsledky auditu Evropského účetního dvora o finančních nástrojích za období 2006, 2007, 2008, 2009. A některé věci musíme prohloubit. Mám být stručný a proto zdůrazním jenom ty body, které se mi jeví jako nejdůležitější. A závěrem bych eh, chtěl také sdělit některé osobní úvahy. Osobně bych se chtěl vyjádřit k finančním nástrojům, zejména k těm, které mají přispět k akceschopnosti Unie v krizových chvílích, které zažíváme. A to jsou nástroje, které mají podpořit zaměstnanost, hospodářský růst a tak dále. Avšak nemyslím si, že bychom mohli popírat, že přetrvávají velké mezery v těch finančních oblastech, které kontroluje účetní dvůr. Některé mezery jsou zcela evidentní. To se týká pakového efektu a multiplikačního efektu, které by měly být uspokojivé. Pokud analyzujeme tyto údaje, konstatujeme zcela jasně, že pakový efekt u nástrojů, zejména v oblasti kapitálové účasti v, Fondu pro regionální rozvoj, osciluje mezi jedničkou, což je neutrální, až po 2,65 a stejné úvahy se týkají, a tam je ta situace ještě vážnější, pokud analyzujeme pakový efekt u úvěru. Tam je rozpětí 1 až 1,67, což je ještě vážnější. Komise se domnívá, a to je chyba, že spolufinancování členských států, pokud eh, vypočítává multiplikační efekt, přičemž učení dvůr správně řekl, že jde o povinné příspěvky, které jsou nedílnou součástí dostupného rozpočtu. To znamená, že takový parametr by vůbec neměl být brán v úvahu, pokud hovoříme o multiplikačních efektech. Naproti tomu některé multiplikační účinky jsou příznivé u záručních fondů. Až tam, tam dochází až o znásobení čtyřmi investovaného kapitálu. Já bych uvítal údaje týkající se každé investice. Účetní dvůr nespoléhá na informace komise. Ta částka je 12 miliard a já bych uvítal písemnou odpověď a v možné míře bych také uvítal rozděl na jednotlivé členské státy a jednotlivé fondy. Další věc eh, je důležitá. Nemáme opodstatněné analýzy týkající se provozního deficitu zejména pro období 2006. Tam se zdá, že nemáme žádnou analýzu deficitu. A ani ta analýza nebyla navržena u let 2007-2013, kdy komise a Evropský investiční fond vyzvali členské státy, aby předložili toto hodnocení. Po informacích účetního dvora jsme dostali 55 hodnocení. To vše je velmi důležité. Měli bychom provádět hodnocení deficitu financování a mělo by to být naprosto cílené a nemělo by se to týkat pouze příjemce, ale dokonce některých regionů. A já bych zde chtěl zmínit tyto věci ve zprávě. my dostaneme objektivní údaje pro některé formy financování, pro některé konkrétní regiony Evropské unie, které by měly být oproti jiným upřednostněny. Myslím, že nástroje rizikového kapitálu v regionech, které by měly být především podporovány záručními prostředky, tak tam by ty, ta, tyto rizikové nástroje měly být omezeny. A pro ty roky, o kterých jsem hovořil, se nástroje jevily jako nepřizpůsobené, zejména pokud jde o zprávu výroční činnosti nebo zprávy o operačních programech. Tyto informace nejsou přizpůsobené, když máme čelit eh, konkrétnímu charakteru finančních nástrojů. V některých případech eh, alokované prostředky nebyly využity. U těch cílů, které byly určeny, nejcharakterističtější je andaluský případ. Ještě několik poznámek závěrem. Vzem k těmto mezerám, které vyvolají velké pochybnosti mezi námi. Myslím, že by nástroje financování by měly být posuzovány velmi negativně, ale přesto si myslím, že tyto nástroje financování představují obrovský potenciál pro Evropu. A tudíž eh, můj názor je i nadále pozitivní. Pokud eh, budeme uvažovat o značné transformaci právního základu i operačního zákonů, který, které dosud vznikly. Evropská komise si asi také uvědomila příslušné nedostatky, které přetrvávají. A to vše je výsledkem vytvoření finančních nástrojů, které neodpovídají přesnému normativnímu rámci a ne, nelze je kontrolovat. Nové finanční nařízení, kde jsem zpravodajem spolu s kolegyní Gressle, tedy posvěcuje právě kapitolu, zase kapitolu 8 tomuto tématu. A my jsme se snažili řešit nedostatky a řešíme i právní nejistotu. A jsem přesvědčen, že pokud legislativní rámec do budoucnosti bude ten, který chceme podle kapitoly 8 nařízení sestavit, tak tyto potíže budou překonány. Závěrem několik otázek chci vyzvat účetní dvůr, aby mi písemně sdělil, jaké provozní náklady existují jednotlivých fondů, protože při četbě zprávy se musím přiznat, že jsem to tam nenalezl a obracím se nyní na komisi. Chci požádat o další podrobnosti. Chtěl bych vědět, jak komise chce zajistit konzistentnost mezi aktiv přenesené působnosti a operativní rozhodnutími. Konkrétně, jaké konkrétní mechanismy existují, které by měly brát v úvahu tato sdělení pro Radu a Evropský parlament. To se týká sdělení 6 2011. A myslím, že by bylo užitečné harmonizovat pracovní metody a metody analýzy. A parametry, které jsou zde používány účetním dvorem a komisí, se liší mezi sebou. Až tak, že je těžké si udělat představu o reálných údajích. Je třeba vynaložit úsilí, aby pracovní metodika byla harmonizována. To je zásadní. Opakuji, chci vědět, jaké přesné částky financování poskytnuté podle členských států i podle fondů existují. A chci poděkovat panu Noakovi za zprávu, kterou zde předložil, za jeho přístup. Děkuji, pane Rivleny. Dalším řečníkem je pak kolega Fjellner. Děkuji vám. Bohužel není zapnutý mikrofon. Již ano. Děkuji vám za vaši prezentaci a já musím říci, že finanční nástroje nám opravdu vedly k tomu, že nás rozbolela hlava. A vy jste k tomu také nyní přispěl. Ale nyní komise se částečně korigovala, eh, hovoří o tom, že toto jsou rizikové projekty, ale především to souvisí s tím, že nemáme právní nástroje na řízení těchto nástrojů. Poté, co jsem toto řekl, tak také souhlasím s panem Rivelinem v tom, že finanční nástroje mohou a musí sehrávat svou roli, která však musí být přesně definována, omezená a musí to být také založeno na řádné hodnocení toho, kdy mají tyto nástroje začít působit. A já mám nyní dvě otázky. Za prvé, Tady vidím, že účetní dvůr nám říká, že vzhledem k restrukturalizaci e, regionální politiky byly nástroje pod kritickou masou. A právě proto se chci zeptat, jak e, nové nařízení nám umožní, abychom měli nástroje, které budou nad rámcem e, kritické hm, masy. Eh, možná, že by se k tomu komise a také účetní dvůr mohli vyjádřit a potom na, čla, na stránce 7 pracovního dokumentu komise je věc, která mě překvapila. Tady se hovoří o tom, že komise nadále potřebuje dobrovolné zprávy od členských států na zpracování své vlastní zprávy. Já vím, že to byly velké problémy v roce 2010 a toto bude platit také pro rok 2011. Já jsem se domníval, že aktualizované nařízení z minulého minulého roku tuto záležitost vyřeší. A já nevím, proč jsme se tím nezabývali. Možná, že by mi to komise také mohla vysvětlit. Takže my jsme s tím měli problém, měli v roce 2010 a vě, znali jsme to také předtím, než jsme schválili novou legislativu v minulém roce. A proč jsme to tedy nenapravili? Ano, děkuji a nyní vás chci upozornit na to, že zpráva kolegy Riveliniho bude předložena ke konci května 2012 a pak o tom budeme diskutovat. A protože účetní dvůr požádal o to, aby tato zpráva O této zprávě se také diskutovalo, proto žádám kolegy, aby nyní hovořili k té zvláštní zprávě, tak abychom měli také dostatek času na diskusi s panem kolegou Defa. A nyní mám tady tři řečníky na programu. Jako první se hlásila paní Sender. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já děkuji panu doktorovi Noákovi za jeho prezentaci, která byla velice pedagogicky laděna a mnohé osvětlila. V současné době připravujeme nařízení pro budoucí finanční rámce a tady se to týká také využití nových finančních nástrojů pro různé oblasti rozpočtu Unie a tady se to také samozřejmě týká soukromého kapitálu. Bylo řečeno, že tyto finanční nástroje mají sice pozitivní dopady, na malé a střední podniky, ale nejsou tak velké, jak jsme očekávali. A proto se ptám, s čím to souvisí, protože malé a střední podniky zatím nejsou zvyklé na tyto finanční nástroje, nebo je dostatečně neznají, a nebo ty ostatní finanční nástroje eh, přitáhly více soukromého kapitálu než tyto eh, finanční nástroje. Například v dopravě bývá často složité najít jak veřejné, tak i soukromé finanční zdroje. Jestliže se podíváme na současná nařízení a také na provádění těchto opatření, tak se také mohu zeptat, eh, jaké chyby má toto nové nařízení. Například je to tato úprava nedostatečná, neboť v roce 2011 již komise vydala určité doporučení a potřebujeme tedy ještě další nové opatření a mě by zajímalo, jak také do toho je zapojena Evropská investiční banka. A protože na nových eh, dopravních projektech se podívají také Evropská investiční banka a jednotlivé agentury. A proto se ptám, zdali jednotlivé instituce dobře dostatečně spolupracují. A na závěr jste také ještě jste řekl, že by bychom mohli formulovat doporučení, že bychom finanční nástroje měli odlišit od klasických půjček či úvěrů u mm, velkých projektů, dlouhodobých projektů, to bývá tak, že část jsou dotace, e, tedy pomoc a potom část jsou finanční nástroje. A mě by zajímalo, jak tyto prostředky e, jsou v souvislosti. A potom jste hovořil o jednotlivých zemích, o Německu, Španělsku, Portugalsku a tak dále. Tady existují podniky, e, které mají méně než 50 zaměstnanců zaměstnanců, ale také byly hodnoceny velké podniky. Děkuji, paní Ayala Senda, další eh, je paní Gressle. Eh, děkuji, to je skutečně pamětní zpráva. Pane předsedo, chci pouze poznamenat, e, že máme přece tu hezkou pohádku o e, císaři, e, který je nahý. A toto je také takováto zpráva. My víme, že ty finanční prostředky, které jsou nám servirovány jako všelek, všelekem nejsou a řešením také nejsou. Nedostatečná transparence mi vadí nejvíc spod poté, co účetní dvůr předložil eh, na stůl svou eh, zprávu, tak vidíme, že kromě eh, výdajů nevyprodukoval nic. Ehm, a další otázka, teda to je otázka na účetní dvora, druhá otázka na komisi. Zajímalo by mě, zda, zda je přítomen i někdo z generálního ředitelství ECFIN a jak mm, oni vnímají tuto zprávu účetního dvora a jaké závěry z toho vyvozují, protože toto generální ředitelství, myslím, v souvislosti s rozpočtovým časovým řádem eh, je, odpovědná, je odpovědno za to, eh, že jsme eh, na těch císařových šatech tak pečlivě pracovali. Děkuji kolega Stavromakakis. Děkuji pane předsedo, vážený pane Noaku. Přeji hodně štěstí s touto zprávou, která je relevantní pro politiku soudržnosti. Nicméně účetní dvůr eh, doporučuje zahrnout eh, všechny prostředky ERDF do jednoho operačního programu 7.11. Nedomnívá se účetní dvůr, že toto eh, odporuje logice politik politiky soudržnosti, která zasahuje na úrovni regionu. Jsou zde přece různé potřeby regionu v rámci jednoho členského státu a e, něco takového by nenutně zvýšil nebo přispěl k účinnosti e, nástrojů. Děkuji. E, děkuji, pane kolego Stavro Kakisi a nyní paní kolegyně Ivanova. Děkuji, pane předsedo. Chci se eh, omluvit, že jsem eh, tady nebyla během prezentace, protože se hlasovalo ve výboru IMCO. Nicméně eh, blahopřeji účetnímu dvoru za vynikající, k vynikající zprávě. Je to, myslím, velmi aktuální a dobrá zpráva, nejenom z hlediska pákového efektu, který vytváří, ale také z hlediska revolvingového efektu, který dlouhodobě zvyšuje počet příjemců. Ale abychom pokračovali v této práci a zvýšili účelnost, je nutno také pochopit eh, význam eh, tohoto použití, zejména pro občany, malé, středně velké eh, podniky. V té zprávě se poukazuje na několik kritických míst, například pokud jde o takzvaný gap assessment, a e, druhý důležitý bod, který byl opakovaně zdůrazňován při různých příležitostech, je nedostatek jasných ukazatelů a benchmarku. Je velmi obtížné posoudit účelnost, když to nemáme s čím srovnávat. A moje otázka na e, zástupce účetního dvora. Tady ve zprávě se praví, že navrhujete e, alternativní způsoby podpory malých, středně velkých podniků. Já se táži, stáří. Jak vnímáte roli Evropské investiční banky v této souvislosti podpory malých a středně velkých podniků. A otázka na komisi, jaká konkrétní opatření a kroky hodláte učinit, abyste eh, řešili tyto problémy, zejména v rámci eh, hodnocení ex ante. Děkuji, milé kolegyně, kolegové. Vzhledem k tomu, že do 30. května máme ještě dostatek příležitostí zabývat se touto eh, zvláštní zprávou, eh, prosím vás nyní, pane Noaku, eh, velmi stručně během tří minut zareagovat na tyto otázky, protože mnoho otázek padlo i na adresu komise. A ten zbytek snad budeme moci pojednat písemně nebo příště. Nebo ani ne. Takže Velmi stručně k těm eh, nadneseným bodům a do 30. května ještě budou příležitosti. Pane Noáku, máte slovo. Ano, budu se držet toho, co jste načetl, ale nechci zdůraznit, že to bylo naopak. Já jsem byl požádán, zda jsem připraven a my bychom postupovali jinak, já se omlouvám. Já chci zdůraznit, že skutečnost není černobílá. A pokud používáte nové nástroje, tak je třeba skutečně poskytovat ten, tu šablonu a ten model, který by fungoval. Potřebujeme finanční nástroje, nikoli pouze půjčky, protože půjčku prostě e, splatíte a v nejhorším případě o peníze přijdete. Ale my chceme dosáhnout více. Proto je třeba více přiměřené regulace. A to vede k jedné z otázek. Skutečně ne ve všech členských státech je možné používat stejné nástroje. Například ve, v méně vyspělých a v méně rozvinutých členských státech je lepší využívat běžné nástroje, půjčky, protože tam není možnost řídit ty finanční nástroje. Proto potřebujete ří, nástroje řízení banky, prostředníky, kteří mají zkušenosti v této oblasti. A tudíž je třeba diferencovat. A to vede k další otázce. Na evropské úrovni máme velké kapacity, jak v, v komisi, ale zejména v Evropské investiční bance a v Evropském investičním fondu, protože ti mají kapacity pro řízení moderních finančních nástrojů. A ti přispívali také k řízení velmi zdatným způsobem. Také zazněla otázka, zda je příznivé používat tyto finanční nástroje. Pokud jste si vědom rizika a pokud eh, si věříte, že to riziko dokážete zvládnout, tak je to možné, ale pro zvládnutí rizika je třeba pravidla, regulace a zkušeností. A to jde ruku v ruce. A pokud získáváte dojem, že schází zkušenosti, tak potom je lepší poskytovat, tak jak jsme my to dělali, dotace a nikoli například se snažit eh, vytvářet kapitálové fondy. Já myslím, že není pochyb o tom, že když eh, chceme přilákat veřejné prostředky na základě dosažení většího efektu z jednoho eura, tak soukromé prostředky mohou být eh, příspěvky z členských států. A já se vracím k otázce, proč to není možné ve všech případech, tedy získat soukromé prostředky. To patří do oblasti, kterou, kde se snažíte motivovat malé a střední podniky a ne každý podnik je zaměřen do budoucnosti se svým podnikáním. Nebo s tím, v jaké oblasti by se chtěli pohybovat. Soukromý sektor se zabývá eh, podnikatelským záměrem a řeší, zda to bude vhodné financovat soukromými prostředky. A proto se nevždy podaří objevit tedy vhodné oblasti Také se nás ptali, abychom mohli poskytnout informace o nákladech na řízení a zprávu. A to jsme měli v prvním návrhu a můžeme skutečně poskytnout ta čísla. Pan Mulder to požadoval a my vám ta čísla poskytnuté, čísla tedy jednotlivých poplatků zařízení Máme velké rozpětí poplatků. řízení těchto fondů je srovnatelné a není důvod eh, mít eh, větší poplatky v tom či onom případě. Pan Fjellner se ptal na reporting. Mohu to takto říci, pokud eh, vytvoříte holding a komise a Evropský daňový poplatník je vlastníkem tohoto holdingu, tak potom tedy skutečně jsou majiteli. A v společnosti máte reporting, máte systém tedy poskytování zpráv na čtvrtletním nebo ročním eh, základě a je to zcela běžné, že ti, kteří řídí, majitelům poskytují informace o tom, jak se daří podnikání. To je naprosto běžné v oblasti podnikatelské. Tedy domnívám se, že to byla poslední otázka pana Kise. Musíte se zabývat situací v regionu, kde chcete investovat. A vlastně hlavním je politika regionálního rozvoje. A potom rozhodnete o přiměřeném nástroji. Využívat podnikatelský kapitál v regionu, kde prostě nejsou proto nástroje a prostředky, tak eh, vede k neúspěchu. Alternativní metody, poslední otázka, na to jsem snad eh, odpověděl. EIB a EIF jsou naprosto kompetentní pro zprávu prostředků v této oblasti, ale je třeba si, se rozhodnout, zda využijete nové nařízení a nové nástroje a je třeba pamatovat toho, že pokud chcete dosáhnout většího efektu s jedním eurem, tak je tu větší riziko než to, které eh, podstupujete, když eh, poskytnete normální půjčku. Eh, Noak für diese Antworten auf Děkuji je zde ještě celá řada dalších otázek. I e, za sebe mám e, několik a můj osobní zájem o malé a středně velké podniky je tak velký, že bychom klidně o tom mohli ještě diskutovat drahnou chvíli. To také musíme. E, na komisi padla celá řada otázek, která přesahují i finanční rámec nebo finanční nástroje, například regulace bankovního sektoru. Eh, to je něco, o čem eh, eh, diskutují také jiné výbory. Například zdali by neměl i eh, soukromý bankovní sektor eh, zajišťovat určitou část eh, financování malých a středně velkých podniků, které mají potíže i dosáhnout na mikrofinancování. Například někdy může být částka pěti nebo deseti tisíců eur rozhodující pro založení nové existence. Jestliže pět nebo deset tisíc eur E, e, je spravováno v centrálním fondu s odpovídajícími ratingovými a hodnotícími systémy, pak jsou e, náklady na správu příliš vysoké, takže potřebujeme nízkoprahové nabídky. Otázkou však je, zdali Evropská unie něco takového může zajistit. Tady vznikají velká očekávání, pane generální řediteli, na komisi, zdali budoucí regulace Eh, do, eh, zajistí určitá zlepšení v tomto ohledu. A proto ještě jednou srdečné díky, pane Noaku, na adresu účetního dvora za tuto zprávu, která se věnuje stěžejnímu tématu Evropské unie a eh, intenzivně na, ní, na něm pracuje. A nyní prosím pana Defu, aby se vyjádřil k návrhu těchto zvláštních regulací finančních nástrojů nástrojů v rámci politiky soudržnosti. Pane Defo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. E, doufám, že i ve své nové funkci budu musí spoléhat na dobrou e, spolupráci s výborem e, pro rozpočtovou kontrolu a navážu tak na mou činnost interního auditora. Pokud vám to nebude vadit, pohovořím v angličtině co nejstručněji pracovní dokument, eh, který předložila komise, v podstatě pokrývá tři hlavní témata. Za prvé, proč finanční nástroje eh, sehrávají čím dál tím důležitější roli v politice soudržnosti. Druhá otázka, jaké jsou naše zkušenosti a jaké jsou odhalené problémy. Pan Noak nám předložil velmi poučnou prezentaci. Jsem za to velmi vděčen a také za zprávu e, účetního dvora. A e, třetí bod, a to je, myslím, to nejdůležitější, co jsme e, udělali pro nápravu těchto nedostatků. Takže na tyto tři oblasti se omezím. Stručně k první. Pro nás, a myslím, že to je také promítnuto eh, ve výstupu zpravodaje. Jsou finanční nástroje důležitým prostředkem k eh, mobilizaci eh, vícero prostředků na rozvoj růstu a zaměstnanosti. A to je přesně to, co nyní potřebujeme. Prožíváme období krize, veřejných zdrojů se nedostává a čím dál, potřebujeme čím dál tím více finančních prostředků. Takže stručně jedno Eh, vydané euro skrze finanční nástroje může vytvořit několik dalších eur eh, pro politiku soudržnosti eh, ke stimulaci růstu a zaměstnanosti. A druhý bod Eh, sloučením s eh, fondy soukromého sektoru, teda sloučením eh, těchto prostředků s soukromými zdroji, získáme nejenom prostředky soukromého sektoru, ale také know-how soukromého sektoru. A to je, myslím, velmi důležité a velmi stimulující z hlediska udržitelnosti a kvality projektu. Důležitá výhrada. My hovoříme o finančních nástrojích pro účely politiky soudržnosti. Toto jsou um, uh, projekty financování v méně rozvinutých regionech, v regionech um, v ekonomických potížích. A pro účely, které, um, nebo projekty, které nemají nutně krátkodobou vysokou ziskovost, ale mají dlouhodobou, eh, dlouhodobý eh, eh, vysoký a udržitelný poměr mezi náklady a e, a jsou sociálně velmi pozitivní. Takže toto je nutno vzít v potaz při zvažování indikátorů a tak dále. Myslím, že není e, příhodné srovnávat výkonnost fondu v méně rozvinutých regionoch, regionech s výkonností fondu e, nebo prostředku ve e, vysoce rozvinutých regionech, navzdory tomu, že výkonnostní ukazatele jsou důležité. E, a e, je možná zapotřebí uplatnit určité zvýhodněné zacházení s cílem e, přilákat do těchto produktů projektu i soukromé eh, subjekty. Takže tady musíme eh, rozlišovat eh, specifika regionů pro účely těchto fondů v rámci politiky soudržnosti. A nyní ke zkušenostem. Je pravda, že jsme se učili za pochodu a implementace finančních nástrojů byla všechno jen nesnadná. Nyní jsme již získali určité zkušenosti, jak pozitivní, tak negativní. A jaká to jsou, jaké to jsou zkušenosti? A sice Stále se zvyšuje využití těchto nástrojů, eh, zejména v běžném období. Pan eh, Noak se zmínil o 400 fondech, zejména na podporu podniků, ale také na eh, rozvoj obnovitelných zdrojů energetiky, různé typy fondů EIPAEF, teda Evropská investiční banka, eh, a jsou eh, aktivně, eh, aktivně zapojena a vidíme také účinek multiplikátorů který je pozitivní, to znamená banky, investoři a tak dále, se do toho zapojují čím dál tím více. Ale je jasné, že zdaleka není všechno dokonalé. Odhalili jsme několik problémů a jak jsem již předeslal, pan Noak eh, je podrobně pojednal. Takže já bych pouze zopakoval absencem kvality eh, podnikatelských a strategických plánů, eh, analý, eh, nedostatečné analýzy, nedostatečná disponibilita informací, nedostatečná kritická masa, nedostatečný know-how a nedostatečné usměrňování navzdory určitému napomínání. a pak eh, řízení a náklady na eh, řízení nebo řízení jako takové není spjato s eh, výkony. Já víceméně souhlasím s analýzou účetního dvora, že hlavní příčinou je, že legislativa a vlastně ty prováděcí pokyny nebyly dostatečně podrobné. Takže toč problém. A jak jsme se snažili to řešit? Za prvé eh, v rámci stávajícího programovacího období. Jak pan Noak poznamenal, eh, nezaháleli jsme, eh, přijali jsme určitá opatření a sice v následujících oblastech. Technická pomoc a e, prováděcí pokyny byly dány k dispozici členským státům. Například jsme objasnili, že ke konci, e, teda v době uzávěrky, pouze e, ty částky, které jsou vyplaceny příjemcům, jsou takzvaně způsobile k financování. To znamená, nemůžete ty peníze zaparkovat navždy. Za druhé, informace o použití finančních právních nástrojů se eh, zkvalitnily v prvním eh, stádiu na dobrovolném základě a domnívám se, že to pro pana Fielnera zatím není ještě dostačující, ale jdeme v tomto ohledu dál, protože jak komise navrhuje, to nařízení bude upraveno pozměňovacími návrhy, eh, které zajistí povinné podrobné podávání zpráv. Ale ne všechny návrhy komise byly eh, přijaty. Možná, že si eh, vzpomínáte, že jsme mm, eh, to chtěli ještě prohloubit. Chtěli jsme omezit platby na dvě období investičních potřeb. Toto ale nebylo přijato radou. Takže byli jsme ambiciózní, byť souhlasím, že to vše mohlo přijít eh, o něco dříve. V této chvíli eh, jsme již eh, zahájili doplňující audity, tak abychom se ujistili um, o problémech v terénu a také jsme zahájili hodnocení. Tolik ke stávajícímu programovacímu období. Pokud jde o nadcházející programovací období, tak jsme eh, navrhli velmi rozsáhlý rámec, který by měl řešit všechny slabiny identifikované eh, eh, účetním dvorem. Návrh finančního nařízení obsahuje harmonizovaný rámec pro všechny finanční nástroje podporovány Evropskou unii a pokud jde o společné nařízení, Eh, tak tento návrh trvá na významu hodnocení ex ante. A toto hodnocení ex ante musí pokrýt mezery na trhu, investiční potřeby, účast soukromého sektoru, pákový efekt, kritickou masu, všechny ty problémy, které se vynořily i eh, v diskusi. Eh, bude to tedy eh, jakýsi vějíř eh, obcí, který bude k dispozici, to znamená fondy Evropské unie, dále standardizované nástroje na odvolání a pak také národní a regionální nástroje. Zejména ty standardizované nástroje by měly urychlit eh, implementaci a tím pádem řešit jeden ze stávajících problémů. Rovněž jsme eh, předložili jasné návrhy finančního řízení k tomu se vrátíme, e, fázované příspěvky, které pokrývají investiční potřeby na maximálně dva roky, tak abychom se vyhnuli problémům zmíněným panem Noakem, e, které také zazněly v diskusi, jak zvané, e, takzvaně předimenzovaných alokací a tím pádem sjednáme tady nápravu. Dále opětovné použití prostředků po dobu deseti let a eh, eh, jasné podávání zpráv, pravidla pro výkaznictví a podávání zpráv. Závěrem. Eh? My v komisi a o tom také zde řečníci hovořili, že i když je tady hodně problémů, tak přesto finanční nástroje mají vysoký potenciál. Čeho můžeme dosáhnout? My můžeme dosáhnout více menšími prostředky a o to nám v současné době úspor jde. My jsme se hodně poučili, objevili jsme problémy, které nemůžeme tolerovat a my také děkujeme dvoru za jeho zprávu. Přesto však v určitých oblastech se naše názory liší. Především pokud se týče regionální politiky a politiky soudržnosti. Já také se chci vyjádřit k připomínce paní Gressle týkající se generálního ředitelství ECFIN. Takže když si přečtete odpovědi komise na zprávu účetního dvora, pak eh, vidíte, že toto generální ředitelství bylo plně zapojeno a komise opravdu se vyjadřuje konsistentně. Jak již jsem řekl, tak my jsme se snažili opravdu na problémy nyní reagovat a na pro budoucí období navrhujeme rámec, který bude vycházet z doporučení účetního dvora. V současné době se však jedná pouze o návrh. My počítáme s vaší podporou, také s podporou tedy legislátora a také doufáme, že Evropský parlament zabezpečí, že tento rámec pro zdravé finanční nástroje také najde svůj odraz v legislativě, která bude schválena. A děkuji vám za pozornost, doufám, že jsem skutečně hovořil stručně. Děkuji vám, pane generální řediteli DEFO, za vaše informace. Byly položeny různé otázky na komisi a doufám, že byly nyní z části zodpovězeny a nyní se ptám, kdo si v následující diskusi přeje slovo. To je paní Gresle, pan Gajer a i další se mohou vyjádřit. Paní Gresle, děkuji vám. Málo kdy máme příležitost Eh, vlastně se učit za pochodu a také využívat eh, a dívat se na to, jak eh, se využívají peníze daních, eh, daňových poplatníků. Já doufám, že jsme se poučili všichni, jak parlament, tak i komise. Pokud se týče podpory legislátora, legislativce, tak zatím jsme tuto podporu úplně nepožívali, ale zde musím říci, že komise předložila určitě té eh, nařízení ve výboru pro, pro eh, regionální politiku, ale my jsme tyto přísné podmínky, které komise navrhla, nepodpořili. Zde my jsme zklamali. A tyto revolvující fondy na deset let, já musím říci, že já se tímto zabývám a my jsme se již také poučili z jiného nařízení a takže můžeme být rádi, že jsme se poučili všichni i generální ředitelství pro rozpočet. To znamená, kdo si může ponechat ony peníze z těch revolvujících fondů. Takže mě by tady také zajímalo, jak do, zdali dokážete odhadnout zprávy. Sprá, ztráty existují vždycky. A právě proto je důležité, abyste nás informoval o tom, jaké ztráty nyní se vyskytly. Ano, děkuji. A nyní další je kolega Gajer, prosím. v tomto výboru diskutujeme občas o finančních nástrojích a mám ten dojem, že tady existují dvě ideové školy. Jedna ideová škola říká, ano, v tom e, e, leží velký potenciál, který bychom měli využít a také pákové efekty který, eh, o kterých hovoří účetní dvůr, není konec. Možná, že optimalizace je také větší, než si představujeme, ale potom ta druhá ideová škola říká, že dokud nástroje nejsou konkrétně definovány a neexistují záruky pro jejich řádné fungování, proto jsme zde zdrženliví. Já patřím do první ideové školy. Já se domnívám, že finanční nástroje skrývají potenciál, ale musí dobře fungovat ale jestliže jsou využívány tak, jak to popsal účetní dvůr, tak si dělám starosti s tím, zdali tento nástroj nestrácí svou atraktivitu, než se dokáže dostatečně rozvinout. Takže já jsem si tady přečetl, doporučení účetního dvora a toto doporučení a ta informace nejsou zrovna radostné. Je tomu také tak, že si říkáme, no tak vyjedeme plachetnicí na vodu a potom za přístavem najednou jsou vyšší vlny a najednou zjišťujeme, že nám nefunguje ani kormidlo, ani motor a kapitán a kormidelník vlastně nevědí, kam chtějí jet ale pojedeme pořád dál, vlastně Kolumbus také někam dojel. Takže já se dívám na tento experiment s velkým zájmem. a já chci být také zpravodajem pro udělení absolutoria komisi v příštím roce, ale dělám si problémy a starosti o jeden další bod. Kom, um, legině Gressle také o tomto, o této záležitosti hovořila. Mě by zajímalo, jak chceme zvýšit potenciál finančních nástrojů, jestliže rada zaujme pozici, že ty návratnost těchto fondů vlastně má jít do rukou členských států. Jestliže to opravdu tak má být, tak bychom měli na tento nástroj úplně zapomenout. Rada také někdy funguje tak, že neví, co dělá pravá a levá ruka a někdy někdy také ani v parlamentu to nefunguje úplně dobře. Ale jestliže je tady někdo z rady, tak prosím, vyřiďte v radě, zdali bychom neměli něco Eh, napravit, protože možná, že my se snažíme zalátat určité díry, ale na druhé straně nám vznikají nové. A proto já se rady ptám, zdali komise má ten dojem, nyní vypadl mikrofon, zdali má komise dojem, že opravdu je řádně radou podporována a motivována Nevím, kam až jste mě slyšeli, ale já jsem se chtěl zeptat generálního ředitele, zeptat, zdali máte ten dojem, zdali, že vás rada podporuje v tom, že se snažíte řídit tuto loď a vést ji správným směrem. Děkuji vám, pane kolego, a nyní na konci tohoto kola pán Mulder. Děkuji, já budu velmi stručný. Všichni jsou úplně nadšení, pokud je o nové finanční nástroje, protože se stejnou částkou dokážete udělat více. Ať už se jedná o záruky na půjčky a podobně. Ale v systému existují určité nedostatky, určitě budou napraveny. Skutečností je, že pro mě nejzajímavější, jaký je multiplikační efekt. Já bych uvítal mnohem více informací o jednotlivých formách, které byly využity že díky tedy víceletému finančnímu rámci bude možné si vybrat mezi jednotlivými nástroji. A je komise to už teď v těch státech využívá. Co Děkuji a nyní já bych vám chtěl udělit slovo na závěr, pane Defo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve se chci vyjádřit k připomínkám paní Gresle. Děkuji vám za to, že jste se vyjádřila sebekriticky a já také doufám, že nové návrhy pro období 2014 až 2020 budou podpořeny. Tak u těch ztrát Tady jste vlastně se dotkla velice obtížné otázky a dnes nemáme čas, abychom všechno prošli. Možná, že tady jedna věc. My říkáme v Němčině k grants, že jsou to ztracené příspěvky. Takže jestliže poskytnete grant, tak je v tom momentě pryč. Celá ty dotace jsou fuč. U finančních nástrojů máte vyhlídku takovou, že prostředky se dají znovu využít a to bychom neměli nijak zlehčovat. Samozřejmě může dojít ke ztrátám, ale účty se dělají až na konec, to znamená až na závěr, potom také zjistíme, jaké jsou skutečné ztráty u ztrát musíme být opatrní. Eh, musíme to porovnávat s příslušnou alternativou a to je vlastně příspěvek, který je již od počátku, tak říkajíc, ztracen. Pan Gajer o tom také hovořil. A já si dobře uvědomuji, že vy máte velký zájem eh, o tyto otázky a nadále ho mít budete. My jsme si jisti, že v průběhu tohoto roku budeme moci dát eh, k dispozici lepší údaje a lepší výkazy, protože nařízení jsou také upraveny, upravena a také eh, členské státy nás, nám musí poskytnout lepší informace a data. To znamená, že my provádíme také dodatečné audity a doufáme, že také brzy předložíme ještě další hodnocení. Takže váš trvalý zájem se pokusíme uspokojit eh, eh, novými a konkrétními informacemi. Pokud se týče podpory ze strany rady, tak tomu chci říci jenom jednu věc. My prostě doufáme, že všichni pochopí, že potřebujeme lepší úpravy pro efektivní finanční nástroje v budoucnosti. Potom ještě multiplikátory, pane Muldere, to je další velké téma. Již eh, také definace, co je eh, jmenovateli a včiniteli. činiteli. A také potom zdali evropské fondy, zdali jsou to všechno veřejné peníze. Je složité porovnávat garance s kapitálem a například také s půjčkami. Já doufám, že prostřednictvím hodnocení budeme schopni schopni získávat další informace, které budou dobré pro další komparativní studie. Já doufám, že jsem se vyjádřil nyní k většině otázek a děkuji vám za diskusi. Ano, děkuji vám, pane Defo, děkuji vám za přesné odpovědi, ale tady jsme hovořili také o literálních tématech. Vycházeli jsme z Hermana Heseho, potom jsme přešli pro, přes císařovy nové šaty a byli jsme až i u, skončili jsme až u Kolumba a on dostal příkaz jet na západ, ale dojel úplně jinam. Takže možná by bylo také dobré, kdybychom dali peníze na něco, ale pak by se objevilo úplně něco jiného, takže by to by mohly být inovativní finanční nástroje, ale jestliže tyto peníze budou využity na něco, co bude smysluplné, pak to také bude stát za to ale tím se budeme ještě dále zabývat a ještě paní Gresle. Takže jestliže bychom to považovali za vzdělávací program pro úředníky EU, tak to mělo skončit v jiné finanční položce. A pak pan Gajer má pravdu, jestliže pan eh, Gajer to vidí takto jinak, tak to musíme také vidět, že přece jenom jde o to, aby peníze se využívaly řádným způsobem. Nechceme, aby se s tím vždy někdo svezl a takže část peněz vlastně využíval. A já také doufám, že regulace bude lepší než v minulosti. Já vám děkuji za vaši přítomnost a končím nyní tento bod jednání a vzhledem k tomu, že čas pokročil, tak doporučuji, abychom rozhovor o delegaci výboru na Tahiti jsme přeložili na pondělí. Nyní by to bylo příl, bychom to projednávali ve velké časové tísni a jestliže s tím takto souhlasíte, tak překládám tento bod na 26 března a nyní začneme část, neveřejnou část naší schůze a sice schůzi koordinátorů. Zatím vám